Ladies and gentlemen, I would like to start. Dámy a pánové, dovolte, abych začal. The agenda. přijetí programu. Souhlasíte všichni s programem? Ano. Dobře, děkuji. Také dovolte, abych vám připomenul, že rozšířené byro se sejde po schůzi po výměně názorů s Jamesem Moranem budoucím šéfem Evropské delegace v Káhyře. Dovolte pár poznámek. Eh, my jsme eh, pozvali pana Lianka, což je eh, ministr z Moldavska. My jsme se dohodli, že ho pozveme na 21. března, souhlasíte, a také 21. března uspořádáme diskuzi o vytvoření Evropské eh, diplomatické služby, takže eh, abychom se na to připravili. A mm, eh, potom minulý týden diskuse s panem Kopla, který je zvláštním vyslancem generálního tajemníka OSN v Iráku a bylo velice zajímavé si vyslechnout jeho názor o situaci v Iráku a také hovořil o tom táboře Al-Ashraf. Pokud se mnou budete souhlasit, tak bych také ho chtěl pozvat na některou z našich příštích schůzí, abychom mohli se informovat eh, o této tematice a zkombinujeme to s Danem Friedem, který je eh, zástupcem amerického prezidenta pro toto téma. A mm, potom i eh, naše bývalá kolegyně. Dobrý den. Bášková, pokud eh, bude souhlasit, ona je nyní evropskou eh, představitelkou v Iráku. Nyní se dostáváme k bodu 3. Jedná se o parlamentu eh, k zprávě pro rok 2011 o Bosně a Hercegovině. Spravodajkou je Doris Pak. A zatím jsme se dohodli na tom, že závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy je 9. únor 2012, 12 hodin. Pokud s tím budete souhlasit, tak můžeme eh, zůstat u tohoto tématu. A pokud někdo nic nenamítá, tak máš slovo Doris. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je pozoruhodné, eh, že pokud jde o výroční zprávu o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2011, dnes eh, teprve eh, děláme tuto rozpravu, ale eh, zatím se do prosince nic nedělo, byly tady velmi pevná, nehybná stanoviska a teprve teď se stalo to, že strany se mohly shodnout na Eh, vytvoření eh, vlády, ale zatím ještě není utvořena. Sice víme, kdo je eh, hlavou této vlády, bude to bývalý minister financí Vanda, ale zatím to ještě dále vyjasněno není. Vyjednavači nejrůznějších politických stran se také dohodli na některých politických tématech. A na rozdíl od toho, co je v mé zprávě, musím říci, že od pátku už existuje také stát o státních podpor, eh, pardon, zákon o státních podporách a něco v mé zprávě budu tedy muset pozměnit v pozitivním duchu předtím, než budeme o zprávě hlasovat na plénu. Ale eh, dodnes eh, to tedy vypadá tak, že ještě není vytvořena celostátní vláda. Je to jednak tím, že je tady malá ochota ke kompromisům mezi eh, stranami, které se dostaly k moci a eh, bylo by potřeba velkého tlaku zvenku, aby vůbec eh, došlo k něčemu konkrétnímu. V minulém roce byla udělena vízová, vízové osvobození a to bylo pouze díky tomuto tlaku a vlády potom doznaly, že to nepůjde jinak, že bude potřeba spolupracovat jsme potěšeni, že jako Evropská unie můžeme poukázat nebo ukázat náš velký zájem na Bosně a Hercegovině. Konečně máme vedoucího evropské delegace který je ovšem nejenom eh, v čele této delegace, ale zároveň je také eh, naším eh, pověřencem pro vnější záležitosti, tedy je naším vyslancem v této oblasti. Je to pan Serencen, velmi dobře se vyzná v této oblasti, má dlouholeté zkušenosti a velmi usiluje o to, aby s různými stranami a nevládními organizacemi tu celou věc posunul Bosně a Hercegovině máme problém, který všichni znají, a to, že stát je rozdělen na dvě eh, entity, což by vlastně nevadilo, protože obě dvě eh, tvoří eh, ten celý jednotný stát a je vlastně nepochopitelné, že tady není to vnímání toho, že je potřeba tady vytvořit jeden celistvý stát a že není možné, aby každá ta entita tady fungovala odděleně, ale pokud obě dvě strany eh, budou mít ten pocit, že jim někdo odebírá eh, identitu, že by neměli identitu, kdyby, splni, eh, kdyby spojili se v jeden stát, tak budeme mít problémy, protože některé věci nelze takto vyjednat. Bosna a Hercegovina může vstoupit do Evropské unie pouze v případě, že eh, tady bude mít celostátní fungující zprávu a zařízení, se kterými Evropská komise a Rada budou moci vyjednávat. Máme tady celou řadu problémů, máme tady problém korupce, je to eh, skutečně něco, co bují jak rakovina. V, tomto, v tomto regionu je potřeba mm, to velmi intenzivně řešit. Justice by tady měla jednat mnohem rychleji a efektivněji. Dá se říci, že Bosna a Hercegovina, pokud jde o stíhání válečných zločinců, eh, už se spolupracuje eh, s příslušným tribunálem, ale máme tady ještě problémy, pokud jde o stíhání těchto eh, zločinců přímo v zemi a tady čekáme na větší angažovanost. Máme tady mnoho rezerv, nejenom pokud jde o válečné zločiny, ale vůbec v celém justičním aparátu a je to velký problém. Eh, soudní systém v Bosně a Hercegovině nefunguje tak, jak by fungovat měl ačkoliv eh, už tam působíme mnoho let. V minulém roce se do této věci Eh, vložila i paní Eštonová a eh, Srbské republice eh, tam ujistila, že tady k této věci, k této reformě, že tam zkrátka bude potřeba udělat nové změny. Stát, který nemá Ehm, celostátní justici nemůže existovat a nemůže být za stát uznán. A proto si myslím, že účel toho dialogu je dobrý, ale musí to být dovedeno do konce, tak abychom ehm, se mohli posunout dál. Pokud jde o reformu justice, tak eh, sexuální zločiny ke kterým došlo ve válečném konfliktu v Bosně a Hercegovině, nebyly správně vyšetřeny a oběti těchto zločinů nebyly do dnešního dne odškodněny. E, to je možná nevhodné slovo. Zkrátka chtěla bych říci, že nebyla prosazena spravedlnost. Je opravdu potřeba, aby se všichni politici snažili zjednat spravedlnost pro tyto ženy, protože jde o ženy. Eh, navracení eh, uprchlíků eh, a odsunutých zatím ještě zdaleka mm, nebyla dostatečně Eh, dokončena. Já si myslím, že pokud eh, tady eh, je Sarajevská dohoda, tak je potřeba, aby následovaly i konkrétní činy. A na posledním zasedání v parlamentu v Bosně jsme o tom také tak hovořili. Myslím si, že Sarajevské prohlášení je jednoznačné a musí vést k tomu, že ti uprchlíci, kteří se chtějí vrátit, musí mít možnost se vrátit. Osobně bych chtěla upozornit na věc, kterou jsem tady výslovně nenapsala, ale to je věc, která je v každé další zprávě. Eh, eh, v Posovině eh, situace vypadá i nadále jako během války, nikdo se nevrátil, je to velmi plodná oblast, ale nikdo se nevrací. Ti, kteří se vrátí, tak eh, si postaví domy, ale nemají elektřinu, protože nedostanou příslušné povolení ani nic jiného, takže potom eh, opět odejdou a prezident, když ho oslovíte s touto věcí, tak řekne, já jsem pouze prezident a toto jsou starostové, kteří o tom rozhodují, takže já nic nezmohu, nezmůžu. Eh, takže je potřeba zajistit to tak, aby ti lidé se mohli vracet tam, kde chtějí. Máme velmi nepříjemnou situaci, která je velice komplikovaná i v oblasti vzdělávání. Máme 13, tady 13 ministrů vzdělávání. Vše je velice roztříštěno, je tady minimální spolupráce a vede to k tomu, že Bosna a Hercegovina na rozdíl od toho, eh, co už jsme nabídli v roce 2007, eh, se neúčastní vzdělávacích programů, což opět eh, Ehm, neuspokojuje mladou generaci, ehm, ta nemá tuto možnost, protože politici zkrátka nejsou schopni vytvořit agenturu, která by tyto věci řídila. Jsou to drobnosti, které ovšem dohromady vytváří velice beznadějný obrázek Bosny a Hercegoviny, především pokud jde o mladé lidi. V Evropské unii máme vnitřní trh, který víceméně dobře funguje ale eh, v Bosně a Hercegovině něco takového neexistuje. Jsou tady hranice mezi entitami pro investice, pro pracovníky a pokud tyto hranice nebudou zrušeny, tak eh, tato země eh, nemůže mít v budoucnosti lepší osud. Upozorňujeme na to, že je potřeba toto přímo v místě, v terénu provést. Potom jsou tady další otázky. Všichni znáte případ Finči, to znamená Eh, v takzvané eh, příslušné ústavě je řečeno, že jsou tady tři národy a eh, takzvaní ostatní. A ostatní nemohou kandidovat na vysoký úřad v státní správě, protože jsou buď ze smíšených manželství, a tam jich je opravdu mnoho, jsou to tisíce takových lidí, anebo jsou to Romové, nebo někdo jiný, zkrátka patří pod to označení others. A e, případ Finči, e, pokud jde o soudní e, dvůr ve Štrasburku, tedy tam se rozhodlo, že toto bude změněno v ústavě, ovšem v parlamentu a v souvislosti s parlamentem se vytvořil dosa, dočasný výbor, který se zabývá takovouto, touto věcí a vlastně nabrali poměrně dobrý směr, protože eh, chtějí to tu věc vypracovat sami bez eh, měšování jiných zemí a nový vyslanec Evropské unie se snaží pomáhat vytvářet takové pracovní skupiny, snaží se eh, je podporovat, ale potom je nechává samostatně pracovat. Jaké máme další problémy? Je jich opravdu mnoho. Já jsem uvedla několik a ještě bych se vrátila ke vzdělávání. V Bosně a Hercegovině máme situaci, která je i v jiných částech jeho východní Evropy. Vytváří se soukromé školy, eh, obchodní školy nebo American High School a další. A za výuku vyžadují veliké poplatky, eh, obsah je málo přínosný a s diplomem absolvent eh, nemá eh, žádnou eh, velkou působnost nebo eh, zkrátka. A jsou tady agentury, které by to mohly situaci vylepšit, ale nemohou působit. Ti lidé, kteří nemají peníze, ty by neměli být v takové situaci, že budou muset vydávat ještě velké peníze za diplomy, se kterými nelze ničeho dosáhnout. V Banja Luce, když to srovnáte, tam je jiná škola a tam je právnická fakulta a to je opravdu nesrovnatelné. Eh, je to minimální, minimální diplomy. Takže tam bychom to měli také změnit. Dále, eh, bohužel eh, OECD tehdy pomohla vytvořit dvě školy pod jedním zastřešením, ale vlevo eh, je to pro muslimy a vpravo pro chorvaty. Je to zkrátka takto oddělené. Eh, není to tak všude, ale eh, často to tak je a to je opravdu přístup jak ve středověku. Děti se už od malička učí, že jsou jiní než sousedé a že spolu nemohou spolupracovat, ale to přece není možné. Tyto děti se učí něco chybného už eh, od prvních dnech ve škole a myslím si, že je důležité, aby tyto školy eh, měly být eh, změněny, mělo by to být spojeno. Potom poslední otázka. Se týká administrativy. V zemi je nejenom velká korupce, ale je zde také příliš přebujela administrativa. Já jsem zmínila, že máme 13 ministrů vzdělávání a se dokážete představit, eh, co všechno je obklopuje. A to není dobré. A tak se dostávám k oblíbenému tématu, kterého se ve zprávě nedotýkám, ale chci to ještě zmínit. Eh, nikdo mě za to ale nemá rád, nicméně přesto to chci říci tak jak federace nyní funguje, nemůže fungovat dvou, dlouhodobě. Má deset kantonů je tam místní úroveň, na které je 10 kantonů, takže tam je 10 x 10 ministrů, poté je vláda federace a nad tím je ještě ta e, vláda celého státu. A to není udržitelné. E, představuje to velké náklady. E, je tam asi 150 ministrů a ta země samozřejmě nemá tolik peněz na to, aby všechny zaplatila. To znamená, že se zde směřuje špatným směrem. Mělo by se investovat spíše do mladých, do sociální struktury, do hospodářství a ne do administrativy, která se pak navzájem blokuje. Zásadní je samozřejmě také e, společný ekonomický prostor, společný hospodářský prostor. Je dobré, že tato věc se řeší. Celá řada lidí se mě ptá, eh, co si myslím o eh, vysokém eh, zástupci. První vysoký zástupce byl kolega Bild. Byl prvním zástupcem, vysokým zástupcem mezinárodního společenství. A byl tedy tím, který mohl hodně ovlivňovat vývoj a následující, jeho následovníci Eh, v této snaze eh, pokračovali. Eh, snažil se vytvořit jednotné pasy, zajistil také, aby byl, byly společné státní symboly, jako je hymna nebo společná vlajka. To, je, to jsou tedy zásluhy pana Bilta a jeho následovníků. Nicméně, podle mého názoru, nyní vysoký zástupce už by tam být neměl, protože tím, že existuje takováto instituce, znamená to, že zde neexistuje odpovídající právní stát. Takováto instituce e, může bránit politikům v tom, aby sami převzali odpovědnost. Pokud zde mám někoho, kdo za mě bude e, rozhodovat, proč bych měl rozhodovat já? Proč bych měl tím e, rozčilovat své voliče? Eh, taková je tedy situace. Možná by bylo dobré zamyslet se nad tím, zda by neměl vysoký zástupce, vysoký představitel pomalu odejít. A pokud eh, to chce někdo eh, formulovat nějak ostřeji, já bych se k tomu klidně připojila. Takže to je všechno, co jsem chtěla říci. Je ještě třeba odvést hodně práce, nicméně zdá se, že se věci hýbou. A ještě jedna věc, kterou jsem zapomněla, je zde třetí část. Eh, kromě eh, dvou eh, částí je ještě na severu ehm, oblast Brčko, která je do jisté míry, míry ehm, zajištěná, kde se věci také hýbou kupředu. Pokud je o bilaterální spolupráci v regionu, ta spolupráce není špatná. Bosna a Hercegovina nemá žádné přímé problémy se sousedy. Určitě v rámci spolupráce s Chorvatskem doufáme tedy nebude docházet eh, k problémům. Jedná se především o spory na, eh, o území na severu, eh, Zde je v podstatě desetikilometrový pás Bosny a poté, poté následuje opět část Chorvatska. Tedy o úpravě tohoto území se hovoří, ale zdá se, že atmosféra těchto rozhovorů je pozitivní. Chorvatsko je přímý soused Bosny a Hercegoviny. Pokud to dobře dopadne, v roce 2013 se stane členem EU. To bude znamenat velký problém pro Bosnu a Hercegovinu, protože Bosna pak bude mít velice eh, silné hranice, které budou těžko překonatelné. A to také eh, v oblasti eh, produktů zemědělství. Už deset let v podstatě prosí o to, nebo Evropská unie prosí o to, aby zde eh, byly hygienické standardy eh, zvýšeny, pokud je o potraviny, nicméně k tomu doposud nedošlo, takže by mohlo dojít eh, k problémům v této oblasti. Ve, v oblasti veterinářských předpisů, v oblasti ochrany rostlin, v oblasti bezpečnosti potravin, tam by Bosna a Hercegovina měla ještě hodně udělat. Takže to bylo ve stručnosti to, co jsem chtěla říci. Eh, prosím, přečtěte si zprávu a udělejte si svůj názor. Určitě si ji přečte i pan předseda. Tato zpráva je dostupná i eh, v Němčině, proto teď také hovořím německy nikoli anglicky. Myslím, že se jedná o dobrou zprávu. Já bych byla velice ráda, aby kolegové a kolegyně, kteří mají nějaké vlastní připomínky, mi je eh, poslali, dali vědět. Možná by bylo možné zprávu trochu zostřit na některých místech, ale eh, pokud se budete snažit to nějak zmírnit, to vyznění té zprávy, eh, potom eh, vás asi nevyslyším, protože zde nechci mít eh, žádné eh, diplomatické připomínky, ale chci, abychom šli skutečně k věci. Chceme být nápomocní a chceme, aby Evropská unie více než kdykoliv předtím se eh, snažila spolupracovat s politiky Bosny a Hercegoviny, aby se tak věci pohnuly ku předu. K tomu ale potřebujeme také to, aby politici byli ochotni něco dělat. Do posud to bylo trochu problematické, ale myslím, že e, nový rok začal celkem optimisticky. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Paní Pak. Musím jenom e, říci, že je zde ještě jedna země, kde je to horší než u v Bosně a Hercegovině. E, v Německu máme 17 ministrů pro školství, pro vzdělávání a také to úplně dobře nefunguje. Ale nemáme 17 ministrů v severním Políní Vestfálsku, tam máme jenom jednoho. A předseda říká, ale tak myslím, že je to příliš mnoho. Mnohokrát děkuji za tuto zprávu, která je celkem povzbudivá, ale zároveň nás trochu probudila a doufám, že se do věcí konečně dostane trochu eh, nové energie. Nejdříve má slovo pan Kukan, protože je předseda delegace pro tento region. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pogratulovat paní Pak za to, že vypracovala velice dobrou zprávu a také za to, že eh, zde měla velice detailní úvod. Zpráva se dotýká všech důležitých otázek a poskytuje dobrý přehled o situaci v zemi. Souhlasím se spravodajkou, že bohužel došlo jenom k omezenému pokroku ve většině oblastí um, integrace do EU. Bosna a Hercegovina zaostává za ostatními zeměmi regionu. Obávám se, že už jsem tuto věc řekl několikrát. Nicméně situace se nezměnila. Je tomu zkrátka tak. Země potřebuje nutně ukázat, že je schopná řešit otázky související s integrací do EU. A to nebude možné, dokud nedojde k zásadním reformám a dokud nebudou řádně fungovat instituce na všech administrativních úrovních. A obecná dohoda o sčítání lidu, a o dalších otázkách by mohla být signálem, že se věci hýbají dopředu. Také bychom chtěli vidět eh, pokrok, pokud jde o eh, harmonizaci pravidel s rozhodnutími eh, Soudu pro lidská práva bude třeba v celé řadě dalších oblastí se více snažit. Je třeba reformovat justici, posílit právní stát, implementovat Ehm, reformy veřejné zprávy. To nicméně nebude možné bez toho, aby ehm, bosenští politici eh, skutečně převzali odpovědnost, aby spojili síly a snažili se eh, pohnout s integračním procesem dále. Bude to možné jenom pokud zde bude společná vize a společné chápání budoucnosti země. Zásadní je také mezinárodní dohled nad touto zemí. A já si myslím, že bychom se měli snažit hledat řešení, snažit eh, přenést odpovědnost za fungování Bosny a Hercegoviny do místních rukou. Je zde celá řada dalších naléhavých otázek, které bude nutné řešit v nadcházejícím období. A já doufám, že díky nové vládě bude možné s reformami postoupit dále. A bude to důležité nejenom pro integraci do EU, ale ještě důležitější to bude pro občany, pro lidi žijící v Bosně a Hercegovině. Děkuji, pane předsedo. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de rapporteur mevrouw Pak feliciteren met haar. Děkuji. Já chci poděkovat paní Pak za zprávu jako stínová za socialisty, tak mám pár poznámek. Nebudu zde opakovat, co jsme již slyšeli. Samozřejmě e, nyní máme v Bosně a Hercegovině e, konečně po e, dlouhém období se věci začínají hýbat eh, a v příštích měsících eh, snad nová vláda udělá ty zásadní věci. Je to mm, potřebné i pro eh, poskytnutí pomoci a také i je třeba, aby se dohodli na zákoně o sčítání lidu. A zde my si musíme vzít do úvahy kapitoly 7 a e, e, vše, co se týká návratu vysídlených osob, to je zásadní kritérium pro nás. Je dobré, že konečně vidíme i snahy změnit ústavu, byl vytvořen k tomu parlamentní výbor a je třeba, aby e, tento výbor navrhl novelizaci ústavy. Také i je třeba vzít do úvahy, co řekl ústavní soud o problémech slučitelnosti ve smyslu e, dvojí státní příslušnosti Bosnianů a mm, vysídlených osob, e, takže mm, je třeba, aby to nějak vyřešili. A také i je to otázka strategie pro oběti sexuální trestné činnosti během války asi před rokem či rokem a půl. Eh, já, pan Kukan a paní Pak, eh, my tři společně jsme sepsali dopis mm, představitelům místní vlády a já myslím, že to mělo docela vliv, poněvadž poté vláda přijala strategii která se týká těchto obětí. Je to mm, velký počet žen, asi 10 tisíc žen. A na konci roku by tedy měla ta strategie být přijatá a Srbská republika, Republika Srbská zatím eh, ten se nepřipojila k tomuto procesu. Je třeba, aby eh, i Republika Srbská, aby se zapojila pro úspěšnou realizaci této strategie, je to podstatné. A potom eh, vztah s Chorvatskem. Eh, eh, v roce 2013 Chorvatsko se stane členským státem. Je tam, jsou tam tisíce kilometrů společné hranice, je tam spousta nevyřešených problémů, jako obchodní styk a podobně. Já doufám, že co nejdříve se dohodnou na regionální dohodně, dohodě, aby vyřešili eh, tyto problémy. I, mm, takže to jsou věci, které jsem zatím chtěla zmínit za naši frakci a určitě se těším na dobrou spolupráci s paní Pak. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, mm, mm, pane předsedo. Obecně řečeno, eh, je to dobrá zpráva a e, paní pak e, mm, určitě e, byla schopná i popsat určitý pokrok, dobré kroky, a, mm, což je povzbudivé. Teď zbývá ten zákon o sčítání lidu a je třeba, aby i se ke všemu připojila Republika Srbska. Ale Eh, já jsem zneklidněna tím, že obecně to tam nefunguje dobře. Je třeba nalézt rovnováhu mezi příliš velkým optimismem na straně jedné a mezi eh, tím příliš velkým negativismem, kdy všechno vidíme černě. Především mi leží na srdci, co se děje v justici. Eh, justice, soudnictví je zneužíváno i ty různé tedy Eh, instituce státu, ústavní, eh, eh, ústavní soud a stav, jak ten stav, kdy se blokuje budování ústavních institucí, jako justice především, takže je třeba, aby zde zavládl dialog a k tomu dojde pouze Eh, pokud eh, to bude mít eh, podporu všech, což znamená, že musíme i mm, podpořit tedy naše, naši přítomnost tam, a, protože zatím tedy mm, i nestačí tedy zastoupení pouze v hlavním městě, ale také ve všech regionech a je třeba eh, tam zdůrazňovat i eh, mm, to know-how, které potřebuje eh, justice a soudnictví. Dále, pokud jde o mm, my jako Evropská unie, my bychom měli vystupovat jednotně a jeden z velkých problémů mm, postoje Evropské unie směrem k Bosně je, že nemáme žádnou jednotnou frontu. Je to hodně nesourodé všechno. A lidé na místě tam si neuvědomují nebo ani nevědí, happen to undermine uh, his position. Takže že um, tedy neuvědomují si tu jednotnou podporu Sorensona. Dále i mm, my předložíme určité pozměňovací návrhy k tomuto, kde vyjádříme naše obavy, poněvadž v Bosně to nebude fungovat dobře jenom proto, že my si to přejeme. Já doufám, že mm, budeme dostatečně konstruktivně kritičtí a e, e, že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 když eh, se podíváme na tu rovnováhu, to znamená rovnováhu mezi hm, optimismem, pospuzováním a apelem na plnění povinností. To je nutné, protože i oni mají určité povinnosti, které musí plnit a je třeba teď nastolit správnou rovnováhu. Jenom bych tomu chtěl říci, že před třema měsíci jsem byl v Bosně a Hercegovině a od té doby hm, určitě Eh, vidíme tam dost velký pokrok. A co se týče eh, plnění eh, povinností, a je důležité, aby po té, co oni reagovali, tak abychom zareagovali i my, abychom je povzbudili. To je to, co potřebují. A je třeba tedy, a já myslím, že ta zpráva je v tomto vyvážená. A teď velice konkrétně slyšel jsem, když eh, eh, jsem se eh, setkával s různými politiky tam, tak jsem slyšel, že hodně naše návrhy jsou byrokratické, že to je evropská byrokracie. Musíme se snažit to politikum a společnosti v Bosně a Hercegovině vysvětlit. A to, že tyto naše návrhy jsou Uh, úzce propojeny s jejich úspěche, úspěchem, protože to všechno může jim pomoci v jejich těžké finanční situaci, v jejich interní situaci a eh, může to pohnout se systémem soudnictví, že chceme pomáhat my jim a ne pomáhat sami sobě. To byl ten hlavní problém, který měli. Měli bychom zdůrazňovat, že právní stát, funkční eh, demokracie, tržní ekonomika, boj s korupcí, že to je důležité pro ně a ne pro Evropskou unii. A že my nechceme eh, že my ne, nemůžeme dopustit, eh, aby nemůžeme dopustit, že by se stali kandidátskou zemí a toto nesplňovali. Musí se připravit. A e, poté, pokud oni udělají určitý pokrok, tak my potom i e, naše vztahy povýšíme na vyšší úroveň. Já myslím, že tak to by to byl dobrý signál. Ano, pokud budou plnit podmínky, které my si přejeme, tak to bude signál, že jdou správným směrem a potom budou mít šanci eh, eh, budoucího členství v EU. A děkuji paní zpravodajce. Eh, děkuji, pane předsedo. S, velkým, s velkou pozorností jsem si přečetl vaši eh, zprávu a budete si jistě pamatovat, že před několika lety bylo plenární zasedání, kde jsme hovořili o islamismu, eh, vahamismu, salafismu v eh, Bosně a Hercegovině a v listopadu um, Mm, jsme slyšeli varování před těmito, eh, těmito vývoji. Eh, dnes dopoledne jsem hovořil s expertem, který, který se dobře vyzná v oblasti Tusna Zenica a mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Já jsem eh, evangelík a biskup v Sarajevu prohlásil, že pokud tento fundamentalismus, eh, salafismus se v Bosně a Hercegovině bude šířit, tak prvními oběťmi budou liberální muslimové. Co si myslíte o tomto o vývoji hm, tohoto extremismu v Bosně a Hercegovině? Děkuji, pane předsedo. Myslím si, a především bych chtěl poděkovat paní zpravodajce. Nemyslím si, že v tomto parlamentu by byl někdo jiný, kdo by byl tak oddán této věci a tak pozitivně přistupoval e, k aspiracím Bosny a Hercegoviny na e, přistoupení k Evropské unie. Takže vám děkuji za dobrou vůli. Chtěl bych říci, že Bosna a Hercegovina strategicky. A pokud jde o kulturní integritu regionu, je velice důležitou zemí a někdy bychom neměli přestat podporovat eh, pro evropský eh, vývoj v směřování v Bosně a Hercegovině. I když je tady více důvodů pro znepokojení, než eh, pozitivních eh, známek vývoje. Samozřejmě jsme pochopili eh, dohodu politických stran, pokud jde o vytvoření nové vlády a pokud jde o zvolení prezidenta, premiéra. A myslím si, že je to vlastně takový první pozitivní signál a první pozitivní vstup k tomu novému vývoji a e, další dynamice vývoje v Bosně a Hercegovině. Myslím si, že jmenování e, zastupitele Evropské unie, který má plně dvě funkce, pana Sedensena, že to je velice eh, šťastná zpráva. Nedávno jsme měli velmi eh, pozitivní zasedání společně s ním. Bylo tam několik eh, evropských poslanců a musím říct, že mu přeji opravdu mnoho úspěchů v jeho práci. Samozřejmě pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, je tady několik aspektů, které nás nepokojují. Pan Belder o tom problému eh, před chvílí hovořil. Jsem znepokojen eh, zvláštní segregací mladé generace, což je důsledek toho umělého rozdělování těch různých eh, hranic eh, v Bosně a Hercegovině. Vzniklo to vlastně po válce a je nepřijatelné, aby děti chodili do eh, různých vstupů, aby pro ně existovaly tedy oddělené prostory, aby chorvatské děti byly odděleny od muslimských, nebo aby zkrátka tam bylo nějaké to oddělování. To je jeden z problémů Bosny a Hercegoviny a závěrem bych řekl, že si uvědomuji, že je důležité, že vláda Bosny a Hercegoviny eh, cítí sympatie, je potřeba, aby cítili sympatie a podporu Evropského parlamentu. A je to tak, tedy cítí, je to tam cítit. Eh, slovo má paní Pak. Děkuji. Mohu souhlasit s tím vším, nebo s mnohým, co tady zaznělo, ale byla tady pouze jedna otázka vyslovená na mou adresu a uh, pan Belder má pravdu. Uh, On už tehdy varoval před extremisty a měl eh, pravdu, ale zhoršilo se to, jsou to vahabité ze Saudské Arábie, kteří zde páchají mnohé zlo a chudí, především chudá mládež, dospívající, ti, kteří nemají práci, jsou samozřejmě obětí pro toto hnutí, jsou najímáni, eh, aby působili v jejich službách a to je velmi zhoubné pro muslimské společenství, protože na ně potom dopadají ty důsledky. A proto říkám, ano, pane Beldre, máte pravdu, vypracujte pozměňující návrh pozměňovací návrh. Já jsem to tam eh, nenaformulovala, ale to nebezpečí si uvědomuji. Jedna věc, která mě mimořádně zlobí na této věci je, že v rámci muslimského společenství v Bosně Hercegovině pan Čerič nepůsobí dostatečnou silou proti eh, tomuto hnutí Bahaby je to v jeho zájmu, jeho eh, islámských eh, sester a bratrů, aby eh, toto hnutí omezovali. My k tomu uděláme tady pozměňovací návrh a ještě se k tomu vyjádřím, jak se toto hnutí vůbec do této země dostalo. Kdybychom my na počátku 90. let více starali o Bosnu a Hercegovinu, tak by eh, se sem eh, nedostali tito lidé ze Saudské Arábie. To znamená, že tady nás vlastně dobíhají chyby, které jsme udělali v 90. letech. Takže teď ta situace je taková a musíme proti tomu společně něco udělat. Někdy eh, v takových případech eh, si člověk říká, eh, jak by to šlo zrušit. Před deseti lety ty zprávy byly podiv, po, podobné a i když se snažíme, tak tady nevidíme žádný významný pokrok. Možná, že nebychom se měli zamyslet opravdu nad tím, kde by bylo možné něco změnit, Ehm, příslip členství, eh, který eh, tady je od ehm, Soluně, eh, může být také zrušen a možná, že nad tím bychom se mohli zamyslet. Ale zatím vám děkuji a pozměňovací návrhy tady budou předloženy a my potom budeme hlasovat ve výboru, kdy to přesně bude. Ano, bude to 1. března, takže už nám nespívá mnoho času kdy tady budeme muset dospět ke společné pozici. Tedy vyzývám vás k tomu, abychom to potom mohli tady odhlasovat. Potom bod číslo čtyři na pořadu jednání, to je citlivá otázka. A to dodatkový protokol k Evropsko-středomořské dohodě ES eh, e Izrael. Eh, dlouho to tady bylo blokováno My jsme tady mm, za výbor a myslím si, že musíme zaujmout naše stanovisko. Paní Veronik de Kaiser je naší spravodajkou, eh, nebo tou, která tvoří stanovisko a já bych ji chtěl požádat, aby nám to odprezentovala. Máte slovo. Merci, monsieur le, le Děkuji, pane předsedo. Vy jste to správně řekl, je to velice citlivá oblast a také jste řekl, že to po dlouhou dobu bylo zablokováno. Já počkám. Pár vteřin. Než eh, přejdu k těm problémům, tak bych chtěla připomenout eh, ty limitace tohoto dokumentu eh, ještě nejde o usnesení ani o stanovisko, ale jde o pracovní dokument, eh, který popisuje ty nejvíce citlivé body podle mě a ty otázky, které já si kladu ohledně této smlouvy. Nejprve, tato dohoda, respektive ten doplňkový protokol k dohodě o e, přidružení e, Izraele, takže to e, byla součást balíčku, který v roce 2008 se nazýval Upgrading, ale dnes, k dnešnímu datu, bychom by to mohlo být potvrzeno, eh, odsouhlaseno a v podstatě žádný upgrading by to nebyl. To znamená, ta dohoda a stávající stav vztahu mezi EU a Izraelem technicky řečeno v podstatě by o žádný upgrading nešlo. Já jsem si tedy položila tuto otázku a slyšela jsem od odpovědi a dokonce jsem dostala i e, písemnou odpověď od kabinetu e, paní Eštonové. Tomuto, a to mě k tomu vedlo. A druhý bod je to protokol, který se týká pouze Izraele, ale prozatím platí, že ano. Ale v podstatě AKA to je obecná dohoda, která se týká, nebo mohla by se týkat všech zemí, které spadají do politiky sousedství, tak aby tyto země za podmínky, že eh, budou integrovat aký komunitér, tak by mohli snáze a lépe zjednodušeným způsobem pronikat na evropský trh a naopak vice versa. Jde o eh, postup Eh, který by to zjednodušoval. O to jde vlastně v těchto dohodách AKA. A Izrael byla první země, která eh, podepsala nebo vstoupila do těchto vyjednávání. Znamenalo to velké úsilí, poněvadž jde o integraci Aki Kominotér a Izrael si zvolil jeden sektor, jedno odvětví, eh, odvětví, ve kterém eh, je eh, tato země silná, to je farmaceutický průmysl. Ano, Izrael to je jeden, tedy, to je jeden z deseti největších výrobců léků, je to tedy odvětví, ve kterém tato země má solidní základy. Když se podíváme na ten balíček z tohoto pohledu, tak si člověk položí, položí otázku, no, takže to je jasné, tak by to mělo fungovat samo od sebe. Ale podle mě tady jsou ještě další dvě otázky, které jsou velice vážné. První, otázky právní. Právní otázky, ty se týkají aspektu teritoriality eh, dohody, to znamená uznávání těchto výrobků by mělo probíhat na eh, základě, já to možná tady říkám tedy dost neobratně, ale eh, já nejsem právník, ale zde eh, to vypadá tak, že Izrael by chtěl definovat území, na kterém se bude aplikovat tato dohoda a to území by nemělo především obsahovat kolonie tedy eh, eh, ty, a tam by se mělo specifikovat se, že toto zboží na tomto území, které my v Evropě eh, podle mezinárodního práva považujeme tedy za izraelské území, ale izraelské právo na to nahlíží jinak a zde je to otázka především Jeruzalému, východního Jeruzalému. A takže tato dohoda neobsahuje v podstatě to, co principiálně by mělo umožnit, aby mezi, to, co v podstatě říká mezinárodní právo. To by mělo být v souladu s izraelským právem, takže je tady právnický problém, který já sama nevyřeším a já bych ráda, a pane předsedo, abyste se k tomu, abyste požádal o právní stanovisko parlamentu. Komise s tou jsem se sešla, já ji chápu, ona hodně na tom pracovala, já vím, že má za sebou obrovskou práci eh, na této dohodě, ale samozřejmě komise mi říká, no my máme článek, který eh, to řeší a tak dále, ale já bych ráda, aby parlament se k tomu také postavil. Ti, kteří by řekli, to je pokus, eh, jak získat čas, protahovat věci, tak ne, pane předsedo. Já vůbec nechci tady nějak taktizovat a manévrovat, protože to bylo již dlouho zablokováno a e, je třeba to dobře zanalizovat, a aby to bylo všechno právně čisté. A druhý bod, který předkládám, ten e, je mm, tedy ještě důležitější, významnější, e, a to je pohled politický. To znamená, nadešla chvíle, aby se tato dohoda AKA uzavřela, i když nejde o to, co bychom technicky nazvali upgrading. Nicméně je zde celá řada různých argumentů, o kterých jsem e, mluvila a e, Eh, já, mm, ale o tom spíše bychom měli hovořit v jiném dokumentu, a to je, že je zde třeba, aby naše vnější externí politiky všechny byly v souladu. To znamená, aby lidská práva eh, v podstatě byla eh, vždy mm, takovou základní osou naší zahraniční politiky, všech politik. Takže abychom měli jistotu, že ty země, se kterými podepisujeme smlouvy a dohody, aby tyto uh, státy zcela dodržovaly eh, humanitární právo a lidská práva. Většinou, mm, když uzavíráme různé dohody se zeměmi, které eh, vůbec eh, na tom nejsou zrovna dobře s lidskými právy, tak my, my mm, většinou tam eh, eh, eh, jaksi jako argument použijeme tendenci. Zdali se tam lidská práva zlepšují nebo ne a to stačí, když je tam ta dobrá tendence. A já si myslím, že tady Evropská unie a Rada eh, pro eh, přidružení s Izraelem eh, mm, již tedy před rokem vlastně, když se sešla tedy ta rada přidružení, tak ta rada tehdy poukázala na různé problémy, které byly šokující pro Evropskou unii a rada řekla, my litujeme, eh, eh, s politováním vidíme a tak dále a výjimečně něco odsoudili, ale eh, to se týká pouze tedy výstupu Rady pro přidružení. Já tady nemluvím o všech těch zprávách, které vydali různé asociace lidských práv a různé nevládní organizace a tak dále které poukazují na různé problémy. Ale my, tedy ta naše rada pro přidružení, také vyjádřila politování a především ta eh, pokračování politiky budování osad, hm, což je jasná eh, flagrantní hrozba pro mír. Tak zde my nadále vyjadřujeme politování nad blokádou Gazy a my jsme požadovali okamžité zrušení blokády a Eh, řekli jsme, že to, co se teď děje v Gaze, tak eh, nestačí. Také jsme vyjádřili politování nad eh, problémy, které se týkají práv izraelských menšin a také jsme vyjádřili velké obavy nad zákonem o nevládních organizacích humanitárního charakteru, které, mm, takže to jsou jenom ty čtyři příklady. Já nebudu hovořit o dalších. Když se však dnes podívám rok poté, jak jsme na tom, jaký byl vývoj, tak situace, a když si vezmeme pouze problematiku osad, tak ta situace se sice vyvinula, ale špatným směrem. Já bych řekla ještě dokonce, že to je horší. Teď v okamžiku, kdy v OSN a e, e, kdy pan prezident Abbas požádal mm, o, o mm, vstup, o mm, členství, tak e, kdy a, a kdy co je důležité, není tedy přistoupení Palestiny k OSN, ale co je důležité, je znovu zahájení mírových jednání, kdy obě strany musí definovat na jakém základě budou znovu jednat o míru a co tam to blokuje, no to je ta kolonizace, tedy osady. A byl stanoven i termín, deadline, eh, do kdy se eh, měla objasnit kritéria eh, premisy, bylo to, bylo to 27. leden, ale nic se nestalo. To znamená, teď v celé řadě oblastí v terénu situace se nevyvíjí dobrým směrem a pro mírová jednání bohužel eh, platí to tež. Všechno se to zadrhlo, zablokovalo. A já, pane předsedo, chci říci, že signál, který vyšle náš výbor, pokud pozitivně se teď vyjádří a odsouhlasí uzavření této dohody AKA, i když se to týká farmaceutického průmyslu, já to opakuji, to je dohoda která je normální. Mm, já to nekritizuji, ale politicky, když dáme s tím politický souhlas, tak politicky to si myslím, že by byl eh, takový signál, že bez ohledu na situaci tam, že my eh, neděláme to, co jsme řekli, že budeme dělat, eh, tak jak jsme to řekli i ve zprávě, kdy jsme řekli, ano, budeme podporovat lidská práva, nebo to byla ta moje zpráva, nebo Marek Civěk také vydal stanovisko k tomu a tam jsme řekli, že eh, musíme mm, dát, dávat něco za něco. Ale tady já tady něco čekám pořád. A co čekám, že se situace zlepší? A určitě že se situace zlepší především s těmi osadami, protože my ty osady jsme jako Evropská unie nikdy neuznali. Takže to je gro mé argumentace. A další argumentace, právní argumentace je, já mm, se nebudu u toho již zdržovat, protože tady je reálný problém podle mě, ale opakuji to, nechci nějak uh, spožďovat eh, eh, uzavření té dohody, ale já chci, aby naše právní služba mi dala garanci, že tato dohoda skutečně je právně čistá a já eh, bych, i když si myslím, že nejsem toho názoru, takže děkuji a tím končím s prezentací, pane předsedo. Jetzt ist äh, Herr Pieterle hat das erste. Nyní jako první má slovo pan Pítele. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Byl jsem překvapen tím, že tento dodatkový protokol byl tak dlouho blokován. Myslím, že nyní lépe chápu, proč k něčemu takovému došlo. Já jsem si protokol pročetl a chápal jsem to tak, že Evropská komise vyjednala tento protokol v zájmu Evropské unie a že je to dobrá dohoda. Chápal jsem to tak, že zde nedochází k žádné eh, k žádnému upgradingu, ale že zde dochází eh, k zintenzivnění spolupráce na určité poli. Zásadně samozřejmě také definice další spolupráce. Izrael, myslím, také proto změnil národní zákony a proto, aby své zákony harmonizoval s evropskými. Já očekávám, že Evropská komise zároveň vyřešila právní otázky. Toto téma je samozřejmě velice citlivé. Nicméně já se domnívám, že zde jde o naprosto zásadní otázku. Je to politický nástroj, tento dodatkový protokol? Já se domnívám, že nikoli. Já se nedomnívám, že eh, v tomto dodatkovém protokolu jsou obsaženy naše politické zájmy. Samozřejmě my ale jako afekt můžeme vyjádřit svůj politický názor. Já bych chtěl nicméně slyšet od Evropské komise, jak přeskoumala právní aspekty. Já sám se domnívám, že by bylo dobré, aby jak pro Evropskou unii, tak pro Evropský parlament aby po tomto odblokování eh, došlo k dosažení výsledku, pokud je o tento dodatkový protokol. Thank you. Um... Děkuji. Já také souhlasím s návrhem, že bychom měli požádat o právní radu. Nicméně mám podobný problém. Buď zde hovoříme o nějaké technické dohodě, nebo to budeme vnímat v širším politickém kontextu. A v podstatě v budoucnu, kdykoliv budeme hovořit o nějakých technických otázkách, eh, budeme tedy potom muset vnímat i širší eh, politický kontext. Takže budeme se zde soustředit na tu danou dohodu, nebo to budeme vnímat jako politický nástroj? Samozřejmě, že všichni víme, že máme určitý politický postoj, který potřebujeme vyjádřit. Uh, a potřebujeme nějak stranám naznačit, že by se měli sejít a řešit problémy. Nicméně, eh, došlo ke eh, zmražení eh, vyjednávání na dlouhou dobu. Já myslím, že je potřeba uznat, že zde existují nějaké hlubší motivace pro obě strany že jednají tak, jak jednají. A poslední věc. Myslím, že to musíme vyjasnit. A to je důvod, proč podporuji to, že chceme právní radu. Ve chvíli, kdy hovoříme o území Izraele, zdá se, že e, pokud začneme spochybňovat území Izraele, potom spochybňujeme v podstatě veškeré dohody s Izraelem protože eh, toto spochybňování by v podstatě znamenalo, že naprosto zničíme vztahy eh, s celým eh, tímto státem. A já myslím, že my jako výbor bychom neměli vysílat signál v tom smyslu, že jsme nějak zaujatí, ať už jakýmkoliv směrem. Děkuji, pane předsedo. Již jsme o tom diskutovali. E, já jsem stínovou zpravodajkou a za EPP jsem se e, vyjádřila proti návrhu paní de Kaiser, která požaduje toto stanovisko. My jsme proti. Není možné teď pro technickou, eh, takovou technickou věc chtít právní stanovisko právní služby, když rada a komise eh, již eh, tedy se k tomu vyjádřili a zpravodaj má připravit zprávu. Právo zpravodajky je vyjádřit se negativně ve své zprávě, ale náš výbor nemá přece právo nějakým způsobem spo, spožďovat eh, přijetí eh, a mm, myslím si, že mm, mm, ten příslušný výbor eh, má mít možnost jednat, jak tady jde o Eh, určité tedy politické parametry, které ona vzláš, vznáší, ať je to konflikt v Gaze, pa, otázka Palestiny, ale pane předsedo, pokud Evropská unie zde eh, by eh, nechtěla jednat s nikým, kdo má ty problémy, tak prosím, ale ono tomu tak není. Nechci se k tomu dlouze vyjadřovat, ale eh, izraelské farmaceutické výrobky jsou kvalitní, jsou špičkové a eh, za rozumné ceny. Já tady ale nechci hm, hm, hovořit o eh, těch technických záležitostech. Eh, já myslím, že by bylo zcela mylné zde vyžadovat eh, eh, právní stanovisko k otázce, která je čistě politická. Já bych apelovala na zpravodajku, aby se držela toho, k čemu má připravit zprávu. To znamená, aby vyjádřila nebo mm, připravila stanovisko, třeba negativní stanovisko a mm, náš výbor, tedy výbor AFET, potom rozhodne většinovým hlasováním jako obyčejně, ale zde nalézat různé argumenty pro to, aby se to nějak odsunulo, přesunulo, postoupilo právní služby parlamentu či právnímu výboru parlamentu, to si myslím, že není vůbec dobré řešení, pane předsedo, poněvadž my Stejně tady nevyřešíme ten konflikt mezi Palestinou a Izraelem tady na této schůzi, na tomto výboru. A pokud jde o meritum věci, tak je jasné, že zpravodajka nechce Eh, eh, eh, mm, vytvořit to stanovisko. Takže pozice EPP je, spravodajka má připravit svoje stanovisko, i když je negativní a musí ho předložit výboru a poté je to na nás a my, mychom se k tomu vyjádřili hlasování. Děkuji. Děkuji. A slovo má paní Nielsen. Merci. Děkuji. Já si myslím, že paní de Kaiser má pravdu, když chce um, právní stanovisko. Já uh, s tímto požadavkem souhlasím a myslím si, že to není tak jednoduché, jak to tady uh, zmínil kolega. Uh, je tady jedna technická otázka. Farmaceutické produkty, které jsou v tuto chvíli eh, vyrábány, vyráběny v kolonii, která je blízko Jeruzaléma, a já jsem se tam byla podívat a tam skutečně se vyrábí eh, léčiva na okupovaném území a nemůžeme dělat, jako kdyby tento problém neexistoval. A není to pouze technický problém. Uh, Eh, chtěla bych zmínit jednu parlamentní zprávu, která byla předložena Národnímu francouzskému parlamentu před několika týdny a kde se řešila otázka vody v regionu eh, v Palestině. Voda je samozřejmě nutná pro jakoukoliv průmyslovou výrobu. Například 450 eh, kteří bydlí tady v lidí, kteří bydlí eh, tady v této eh, kolonii, toho spotřebují mnohem více než do, eh, mnohem více palestinců, takže je to velký problém, problém zdroje vody a průmysl samozřejmě spotřebovává vodu, takže nemůžeme dělat, jako kdyby tady nebyla žádná souvislost mezi takzvaně technickou otázkou a lidskými právy. Pokud jde o výbor pro lidská práva, tak si myslím, že musíme lidská práva považovat za jádro naší politiky, musíme eh, jednat konzistentně a to, co tady říkala paní de Kaiser, tak eh, tady v té zprávě a vůbec podle toho všeho je to odůvodněné, abychom pokračovali tímto směrem a chtěla bych připomenout, tak jako ona eh, zmiňuje ve svém dokumentu, v červenci 2011 27 šéfů misí Evropské unie v Jeruzalému vyzvali Evropskou komisi komisi, aby tady právním způsobem zakročila, proti, pokud jde o e, ukončení e, evropských investic v sídlištích e, v osadách nemůžeme dělat, jako e, kdyby to byl pouze politický problém nebo technický problém. E, je tady e, i nerespektování lidských práv, ta právní otázka tam opravdu je. Velmi důležitá. Je vůbec legální pro Evropskou unii, aby obchodovala se zemí, která okupuje území a zneužívá tady místní zdroje, přírodní zdroje na úkor obyvatel, kteří mají právo na tuto půdu a to vše navzdory eh, ženevské dohodě. Eh, Mnohokrát děkuji. A poprosil bych vás, abyste byli trochu eh, stručnější a abychom tuto diskuzi nerozšiřovali na téma celého Blízkého východu. Pan Tanok. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych si chtěl postěžovat na to, že jsem eh, dostal jenom francouzskou verzi. Eh, nevím, jestli to je nějaká taktika spožďování ehm, eh, protože vím, že je k dispozici anglická verze, nicméně, že já jsem dostal francouzskou verzi a to mě samozřejmě zpomalí, když se budu snažit to pochopit. Souhlasím s EPP. Jménem EKR se domnívám, že je třeba dále nezdržovat. Eh, tohle už trvá dva roky. Je potřeba eh, mít eh, naše stanovisko, nepotřebujeme žádné další právní stanovisko a zatahovat do toho celou řadu dalších témat. Je to v podstatě technická zpráva o obchodu s demokratickou zemí, jako je Izrael, se kterou máme dobré politické i diplomatické vztahy. Dále se domnívám, že by to mohlo mít špatný dopad. V podstatě by jsme potrestali naše vlastní občany, protože by neměli přístup eh, ke kvalitním lékům z Izraele, protože Izrael produkuje velice kvalitní Eh, léky a tím, že tyto léky se nedostanou na náš trh, eh, potrestáme naše vlastní občany. Eh, paní de Kaiser se domnívá, že Izrael nedodržuje mezinárodní práva a lidská práva. To je odlišná otázka od um, otázky uh, území Izraele a toho, jaká území k Izraeli patří. Já myslím, že tyhle věci žádným způsobem nesouvisí uh, s tím, co zde řešíme. My zde máme vypracovat stanovisko týkající se dohody uh, přístupu produktů, izraelských produktů na náš trh. A tento výbor se e, dlouho zabýval tím, e, jak by na Blízkém východě problémy mohly být vyřešeny, jak bychom mohli mít řešení dvou států, e, které budou žít v míru. To je pravda, ale myslím si, že takováto gesta, že budeme blokovat technickou dohodu, která se týká exportu léku z Izraele do Evropské unie, to není dobrá strategie. A já bych chtěl vyzvat tento výbor a Evropský parlament, abychom hlasovali skutečně o těch technických aspektech eh, dohody a chtěl bych, aby se tato dohoda dostala eh, dále. Eh, děkujeme, pan Bilde. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný. Já naprosto podporuji to, co řekl pan Tenok. Chtěl bych vyzvat zpravodajku, aby přišla s tím, co očekáváme, tedy eh, se stanoviskem, ve kterém zpracuje svůj eh, názor. Eh, my jsme parlament a o tomto návrhu potom budeme hlasovat. A pan Salafranka? Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní De Kaiser za pracovní dokument, který předložila. Chci říci, že já s paní De Kaiser mám eh, přátelské vztahy z doby, kdy byla koordinátorkou za socialisty, ale tady já myslím, že trochu se mílí, poněvadž hm, tady o co jde? Tady jde o eh, eh, stanovisko, kdy se máme vyjádřit k dohodě o přidružení s Izraelem. A vlastně je třeba vydat toto stanovisko a je to chup překvapivé, že teď tady to nabralo takový kurz 20. 7. již vlastně byla uzavřena tato dohoda, trvalo to dva roky a mm, takže teď bychom tam neměli dávat takové podmínky. Já si myslím, že to, co říká paní De Kaiser, to je politická věc, samozřejmě má na to zcela právo, ale je tady jde o ratifikaci technické dohody, a e, takže nelze e, na to naroubovat nějaké politické názory. Samozřejmě, ať si každý myslí, co chce o mírovém procesu mezi Izraelem a Palestinou a o tom, e, kdo co blokuje. To jsou různé výklady, k tomu každý si může udělat vlastní názor. Paní de Kaiser také má právo na svůj názor a v některých případech se moc nevzdaluje od mého názoru, ale zde Evropský parlament má vydat své souhlasné stanovisko Německo a paní de Kaiser má úkol tedy předložit ne pracovní materiál, ale stanovisko k tomuto. A takže hm, Eh, politické eh, eh, podmínky ještě, jak ona říká, nenastaly, to je její právo si to myslet, ale ten postup, to řízení, to je řízení, které musí probíhat normálně, jako vždy v Evropském parlamentu jde o technickou otázku a nelze to nějak podmiňovat nějakým vývojem konfliktu mezi Palestinou a Izraelem a Eh, takže nelze předkládat nějaký pracovní dokument, ale návrh toho souhlasného stanoviska. A takže eh, to je eh, náš úkol, úkol našeho výboru. A já myslím, že právní služby se již řádě vyjádřily v okamžiku, kdy se ta dohoda podepisovala. Děkuji. Děkuji bardzo. Mnohokrát děkuji. Zde v tomto sále jsme eh, se sešli také proto, abychom vyjadřovali své naděje a sny, abychom eh, je sdíleli, a abychom se snažili hovořit jedním hlasem o, o některých otázkách. Ano, jsme proti násilí, jsme pro mírové řešení na Blízkém východě. Eh, chceme mír jak pro Palestinu, tak pro Izrael. Chceme, aby tyto národy byly schopné žít vedle sebe bez nenávisti. Eh, nicméně eh, tyto naděje, tyto otázky se netýkají toho, co máme dnes před sebou. Eh, tím, co máme dnes před sebou, nezměníme svět, nevyřešíme ty problémy na Blízkém východě. Já respektuji sny paní, Mada, paní de Kaiser. Já ji velice respektuji, protože bojuje za správné hodnoty. Nicméně v této chvíli bychom si měli položit otázku, zda náš postoj řeší tyto eh, společné pro, eh, problémy, globální problémy nebo nikoli. My bychom se měli zkrátka na tomto místě pouze položit otázku, zda chceme ratifikovat daný protokol. Myslím, že když nevydáme stanovisko, nepohneme se eh, blíže k nějakému společnému řešení konfliktu. Jsou zde problémy s e, územím. Nicméně e, Izrael označuje veškeré své produkty a víme tedy, odkud jsou. E, otázka je, jestli jsme v dobrém politickém momentu na to, abychom řešili takovéto věci, jenomže takovýto moment nenastal už 60 let a těžko nastane v nejbližší době. Eh, situace v regionu je problematická už mnoho let, takže já myslím, že bychom měli odpovědět na otázku, zda máme právo eh, proti komisi, proti radě a proti zemím, které chtějí tuto dohodu, jestli chceme být skutečně proti dohodě, která je čistě obchodní dohodou, nikoli politickou dohodou. Pokud zde v tomto sále hovoříme o respektování lidských práv, myslím, že se můžeme také zeptat na to, zda je důležité pro naše občany, aby měli přístup, jednodušší přístup k lékům. Je to také e, lidské právo? A paní de Kaiser zmínila celou řadu eh, pochybností. Ale já si myslím, že je lepší, když se budeme eh, soustředit na řešení eh, dílčího problému na tomto místě a bude později snaží řešit ty větší problémy. A ty větší problémy bychom neměli zatahovat do tohoto tématu. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo za to, že mi dáváte slovo. Um, a omezím se pouze na to, že tato dohoda byla uzavřena jakožto výsledek eh, specifického mandátu, který udělila Rada, abychom přijímali dohody eh, tohoto typu eh, se zeměmi Euromed. a my jsme se zapojili do vyjednávání takových dohod s, celé, s celou řadou z nich. A e, samozřejmě nás zajímají ty, které jsou nejvíce vyvinuté. Ehm, a obrátili jsme se na ně, protože oni nám mohli něco to e, nabídnout velmi rychle, tam, kde to bylo uh, už zkrátka nejdál pokročilé. A um, technickou dohodu, abychom vylepšili obchod, Eh, je důležité. Především musím také podotknout, že eh, Izrael je velmi silným hráčem, pokud jde o farmaceutické produkty a my jsme si udělali analýzu, eh, která ukázala, že tady budou určité ekonomické výhody, které poplynou z toho, že otázky regulace by mohly být vyřešeny jednorázově a ne několikanásobným vyjednáváním a je teď možné uznat regulaci Eh, Izraele a vyměnit to za jejich uznání naší regulace a vlastně tím pádem budou mít produkty nás obou přístup na trhy té druhé strany. Mohu potvrdit, že náš záměr byl vypracovat technický dokument eh, se záměrem vylepšit eh, obchodování a odchodní podmínky. A samozřejmě pokaždé, když přijímáme takový dokument, tak do toho zapojujeme právní službu. Právní služba eh, hmm, tady byla eh, vždy eh, po ruce, když jsme vyjednávali, spolupracovala s námi a, eh, když, jsme, když ten dokument šel do komise na radu, a, tak to bylo také potvrzeno právní radou, jakože to je tedy v souladu, že to splňuje všechny náležitosti a Eh, potom eh, samozřejmě eh, to spadalo do toho období, kdy, bude, kdy byla přijata Lisabonská smlouva a proto bylo potřeba se na to ještě jednou podívat, přepracovat to a my jsme dostali pozitivní náhled, stanovisko tedy jak právní služby naší i rady a takže z pohledu komise se doníváme, že je možné s důvěrou v naše kolegy, která je odůvodněná prohlásit, že podle našeho názoru tato dohoda je v souladu eh, s podmínkami mezinárodního práva a také eh, smlouvy. Myslím si, že to je vše, co mohu eh, říci. Možná ještě zopakuji, že to bylo zamýšleno jakožto obchodní dokument a bylo to vykonáno pod, nebo v rámci zvláštního mandátu, který nám udělila Rada. Otázka eh, teritoriálního uplatňování je pokryta v sekci 4. Eh, u písmene A. A já si myslím, že to tady nemusím nějak více rozvádět, protože to máte. Eh, a, a možná bych měl spíše uvést, že je to protokol k další dohodě, k jiné dohodě a, a obecně jakékoliv územní eh, omezení základní dohody eh, eh, by měly být omezeny na nebo tedy by omezili teritoriální uplatňování jakéhokoliv protokolu na tyto věci. Ale je to tady tady pokryto v té sekci 4, je to u odstavce A. Děkuji. Hmm, děkuji, to už je velký pokrok, že právní služba rady a komise mají stejný názor, protože to se stává málo, když dvě právní služby mají stejný názor. Eh, nedávno jsme měli nějaký případ, kde jsme si vyžádali tři posudky od právních služeb a byly to tři různé posudky. přehlédli jsem málem pana Weigla, takže tím tomu dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit eh, slovinsky, protože jde o téma, které je velice citlivé. My samozřejmě eh, chceme ekonomické a politické vztahy s Izraelem rozvíjet stejně jako s dalšími důležitými zeměmi po celém světě. A, ale pokud jde o obchodní dohody, musíme zároveň zohledňovat zásady mezinárodní spolupráce. Pokud vedle obchodního hráče, chceme být také eh, hráčem v jiných oblastech. Je důležité, že paní de Kaiser tady zdůraznila otázku lidských práv. A že poukázala na politickou nerovnováhu, protože to je důležité pro vyřešení tohoto problému. Jde o nové osady, A posledním příkladem toho eh, byl dialog mezi Neta, eh, Ben, eh, ben Kimongem a Netanyahunem. Ben Kimun uvedl, že je potřeba ta tvoření osad zastavit a, a Netanyahu to odmítl, řekl, že k tomu nemůže dojít, dokud nebude vyjednávání ukončeno, ale k vyjednávání vlastně ani vůbec nedochází. Není ani zahájeno mezi Evropskou unii a Izraelem žádné nepolitické dohody neexistují. I tato dohoda je politická. Jedná se o otevřenou politiku spolupráce s izraelským státem. A potom je tady ještě jedna další politická otázka jsme výborem pro vnější záležitosti Evropského parlamentu a musíme si klást otázku, jestli přispíváme naší aktivitou k míru na Blízkém východě a nebo zda přispíváme k vyostření situace. Musíme zohlednit všechny názory a Musíme všechny otázky vidět ve světle mírového procesu. A to i v případě, že se jedná o obchodní otázku. Protože tento obchod se provozuje na obsazeném území a tuto skutečnost nemůžeme ignorovat. Eh, Mnohokrát děkuji, abych měl návrh na který může reagovat Veronik D. Kaiser, která dostane slovo ještě nakonec. Eh, jde pouze o stanovisko. Může se nám stát, že výbor INTA eh, bude pokračovat dále a na konci března nebo v dubnu rozhodne, a to třeba i bez našeho stanoviska. To je zkrátka skutečnost. Proto bych navrhoval, Uvidíme, jak to nakonec uděláme, ale bych navrhoval, aby paní de Kaiser přesto předložila návrh stanoviska, abychom nebyli ze hry. Jestli tento návrh schválíme, schválíme nebo nikoli, nebo jak to bude probíhat, to se uvidí. Ale je potřeba, abychom měli návrh, a to z hlediska postupu. A další věc je, jak k tomu budeme přistupovat politicky. Eh, paní de Kaiser představila celou řadu kritických bodů a s těmi v podstatě všichni řečníci souhlasili. Nicméně je otázka, jestli je to důvod pro to, abychom zablokovali dodatkový protokol eh, k existující dohodě. Pan Sjevič Eh, poukázal na to, že je to protokol, který je v našem zájmu. Eh, když ho neschválíme, eh, nebude to až takový problém, problém pro Izrael, jako také spíše pro nás. Takže u takovýchto otázek musíme mít na paměti užitečnost dané věci. A další bod. Toto je jeden z nástrojů, které by měly posílit spolupráci se zeměmi Středomoří. Pokud my máme nějaké problémy s dalšími státy Euromed, v Egyptě například se dostávají nevládní organizace před soud a tak dále. A znamenalo by to, že bychom ani s těmito zeměmi, se kterými máme problémy, nemohli uzavírat podobné dohody museli bychom je také blokovat. Eh, v dalších ostatních částech eh, Středomoří eh, není dostatečně prosázována ochrana lidských práv a tak dále a právní stát, takže by to vedlo k dalším podobným rozhodnutím. Já myslím, že bychom společně s Intou nebo s ohledem na Intu měli připravit eh, dokument, který eh, bude odrážet naše obavy, obavy týkající se například území Izraele. Můžeme poukázat na obecné politické otázky a myslím, že bychom se mohli v rámci celého postupu setkat někde uprostřed, tak abychom mohli společně postoupit eh, dál a abychom FED úplně z celé diskuze o tomto tématu nevyloučili. Proto bych dnes navrhl, um, abychom o tom hovořili v rámci schůze koordinátorů. Je vidět, že paní Eštnová se snaží o to eh, tlačit na obě strany, aby spolu vyjednávali. Eh, zdá se, že zde probíhá také vyjednávání týkající se eh, vlády vedené eh, Abbasem. Myslím, že zde existuje určitý potenciál pohnout se dál. Nicméně Zkrátka ty věci, na které poukázala paní de Kaiser, eh, bychom měli rovněž zohlednit, ale otázka je, jestli teda by to mělo zablokovat eh, tuto věc, tento dodatkový protokol. Je třeba mít na mysli celý balíček, samozřejmě poukázat na politické problémy, ale zároveň se snažit eh, tuto věc eh, podpořit. Paní de Kaiser, bylo by to pro vás přijatelné eh, snažit se nalézt určitý kompromis mezi různými politickými skupinami? Určitě to je moudré. Pane předsedo, možná bych doplnila dvě, tři poznámky k tomu, co jste řekl v odpovědi Eh, kolegům. Eh, během diskuze hodně jsme slyšeli, ano, je to technická dohoda. Vy jste to ale neřekl, pane předsedo, za to vám děkuji. Vy jste eh, si ponechal tu politickou dimenzi této dohody a řekl jste, že to je na výboru INTA, aby se vyjádřil a k tomu zdali ta dohoda je vyvážená, tedy dohoda mezi Izraelem a Evropou a zdali Evropané také na tom něco získají. Ale nám přisluší ta politická dimenze. Teď otázka eh, eh, teritoriální. Zde musím připomenout, že v 90. letech, já nevím, 96, 97, když komisař Chesson se tímto zabýval tehdy, tak byly tři doplňkové protokoly eh, byly odmítnuty parlamentem a mm, právě se týkají, týkaly otázky teritoriality, takže to není něco, co by nebylo politické. Ne, je to velice politické a paní Nielsen na to navázala. Komise mi říká, no to se vyřešilo v odstavci tom či onom, no já ho tady nemám před očima. Mě to ale nepřesvědčilo, poněvadž já uh, mám právní uh, stanoviska, která jsou um, v rozporu s tímto. A nemůžeme ten tak smést ze stolu. Pane předsedo, vy jste řekl, že to není zas tak naléhavé, tak eh, já mm, znám ta právní stanoviska komise a rady, ale požádat o třetí stanovisko, třetí instituci, tedy parlament, mm, takže já myslím, že eh, to by mělo být v pořádku. Stejně ještě se k tomu musí vyjádřit výbor INTA. Já myslím, že to je úplně to minimum, moudré minimum a vůbec to neznamená nějaké taktizování. Ne, protože my zde eh, bude, půjdeme dvěmi eh, liniemi přece. Jednak je výbor INTA, ale potom jsme tady my a je to na nás, abychom eh, diskutovali my, tedy o těch politických dimenzích a abychom zjistili u baronky Eštonové, jak je to stavem vyjednávání a asi mm, pokud se to vyjedná, vyjednávání někam posune, tak se změní i ta politická vize celé té dohody, ale eh, pane předsedo, hm, jak jste řekl, eh, eh, že je třeba politického kompromisu. Vy jste tedy kompromisní člověk, já to chápu, ale je třeba, aby to politicky i právně bylo v pořádku a přece to není pouze čistě technická agenda. E, ke které, kterou máme jenom potvrdit, e, nic jiného. Ne. E, a Marek Civěk, Civěk a další lidé jsme frakce a ano, Eh, hovořili o mých hodnotách, ale já si nedělám žádné iluze, eh, že to všechno, co zde my podepíšeme jako dohodu v parlamentu, že to eh, podléhá článku 2, který říká, že je třeba vždycky respektovat lidská práva. <laughs> Takže nedělám si žádné iluze. A, ale je třeba i přesto čas od času si to připomenout a já děkuji panu předsedovi, že to bere do úvahy. Eh, v tom, co řekl, z toho to aspoň vyplynulo. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji. Já bych tedy navrhl, aby byl předložen návrh zprávy, tak abychom měli čas o tom vést ještě rozpravu. A eh, jestli budeme požadovat právní stanovisko. Eh, na tom bychom se měli dohodnout na rozšířeném předsednictvu. Eh, nicméně eh, chceme tento proces nadále se ho účastnit, a připravit dokument pro Intu, až bude připravovat své usnesení. Paní de Kaiser abychom se mohli zapojit, by bylo by dobré, aby vy jako zpravodajka jste eh, v následujících dnech předložila svůj dokument a byl bych vám velice vděčný, pokud byste nám mohla předložit už nějaké návrhy ke konečnému usnesení, eh, tak abychom o tom případně už mohli začít hovořit s Intou. Souhlasíte tedy? Dobrá, budeme postupovat tímto způsobem. Nyní bychom navrhli že pokud je o zprávu pana Salofrakose o vývoji makroregionálních strategií, především pro oblast Středomoří, navrhujeme, abychom toto téma dnes eh, nediskutovali. Lhůta pro pozměňovací návrh je 13. února, takže požádáme jenom pana Salavrakose, aby to stručně představil a později snad bude příležitost příště o tom hovořit. Souhlasíte? Ano, prosím, paní Lunáček. Možná bychom ale mohli hlasovat eh, nejdříve, protože eh, většina poslanců přišla eh, na hlasování. Předseda říká pouze tři minuty, více nikoli. Nebude k tomu žádná rozprava. Prosím tedy, aby nebyla Eh, rozprava, ale asi by bylo dobré, aby pan Salavrakos k tomu něco řekl, protože už za pár dní bude lhůta pro pozměňovací návrhy. Takže pan Salavrakos má slovo. Děkuji. Jsem, eh, pocházím z Řecka a mám eh, takový zvyk, že pokaždé, kdy je potřeba postupovat v určitých fázích, tak to tak uděláme. Je tady mnoho různých způsobů, jak některé věci využít. Například nejlepší by bylo využít makroregionální eh, strategii a jak víte, bylo o tom rozhodnuto eh, v v roce 2010, kde ministři zahraničních věcí a různých členských států se rozhodli vytvořit makroregiony. Máme například strategii pro Obalské moře. A potom tady máme také mak- makroregion Podunají. Já jsem se zaměřil na, na Balcké moře a na Podunají na eh, Jadransko-Jonský makroregion je celá řada zemí, které se účastní eh, nebo které jsou v tomto makroregionu a eh, mají přístup k, středomoř, k středozemnímu moři. Máme asi 450 tisíc Eh, kilometrů čtverečních a 2 miliony obyvatel. Ti kolegové, kteří by chtěli hovořit a nemohou vystoupit, tak těm bych chtěl říct, že jsem ochoten se s nimi setkat, jsem ochoten diskutovat o pozměňovacích návrzích, které chtějí předložit k mé zprávě. Podle mého názoru je mimořádně důležité, je otázka ochrany mořských zdrojů, především hlubinných a také přílišného rybolovu, protože moře je velmi křehkým eh, systémem a pokud je o středozemní moře, tak je to vlastně uzavřený prostor povodí a proto musíme vytvořit makroregionální strategii pro středozemní moře, abychom mohli řešit společné výzvy, které se týkají také bezpečnosti a obrany. Je to naprosto nezbytné, když přihlédneme k tomu, co se dělo na jihu Středozemního moře. A mohlo by to pro nás být určitou pobídkou, abychom posílili politiku sousedství, abychom bojovali proti nelegální imigraci, proti nadměrnému rybolovu a také piráctví. To jsou výzvy, se kterými se v tomto regionu setkáváme. Myslím si, že tím už jsem vyčerpal ty tři minuty a proto končím, abych ukázal, že my řeci někdy také dokážeme uspokojit požadavky, které jsou na nás kladeny a jsme ochotni se omezit po každé, když je to potřeba, ať už se jedná o řečnickou dobu nebo něco jiného. Doufám, že příště budeme diskutovat déle. Děkuji. Pane kolego, to vám tímto splňuji. Uh, slibuji. A teď se dostáváme eh, k bodu číslo 6. Hlasování. Doufám, že máte sebou hlasovací kartičky. Poznámka mimo mikrofon. A nejprve budeme hlasovat o návrhu stanoviska hm, o absolutoriu, pokud jde o rozpočet 2010. E, Paní Nates Utterbrock je zpravodajkou, ta tady není, dobře, to celý postup zrychlí. Takže začínáme hlasovat. Kdo je pro e, první návrh? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhý návrh? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 4 ve dvou částech. Jednak vymazání and sometimes unavoidable. Kdo je pro to, abychom to vypustili? Proti? Zdrželi se? Takže eh, vypuštění je schváleno. Kdo je pro zbytek? Ano. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 6 ve dvou částech. První slovo assistance kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Potom do implementation až po environmental standards. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není schváleno. Zamítnuto. Sedm, sedm. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Elektronické, uh, budeme elektronicky hlasovat o celém návrhu. Zahajuji hlasování. Paní de Kaiser? máte čas? nemusíte spěchat, ale prosím, eh, nestrkejte tam American Express. Končím hlasování. Schváleno 45 oproti jednomu. Nikdo se, eh, pardon, tři se zdrželi. Gratuluji. Nikdo se nestržel, takže můžeme jít dál. Máte k tomu ještě nějaké připomínky? Dobře, začínáme hlasovat. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 33. Proti? Zdrželi se schváleno. 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 38 pro? Proti? To ověříme. Pozměňovací návrh 38 elektronicky ověříme. Končím hlasování. 26 eh, proti 20 schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se schváleno. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 15 pro, proti, zdržel se schváleno 16 pro, proti, zdržel se schváleno 17 pro, proti, zdržel se schváleno 1 pro, proti, zdržel se schváleno 18 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 3 proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 22 a 23 byly staženy. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 27, to je také, eh, to také eh, je vyřízeno. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. A já bych chtěl požádat eh, socialisty, aby využili své hlasovací právo. Dvacet osm, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování. 38 e, pro. Takže 39 pro, 1 proti a 7 se zdrželi. Děkuji. Blahopřeji paní zpravodajce. A nyní se dostáváme ke zprávě Preda. Je to zpráva o pokroku Islandu. Návrh 7 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 8 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 9 a 10 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 11 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 12 pro. Proti zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti. Myslím, že to druhé byla většina, ale zkontrolujeme to elektronicky, takže zahajuji hlasování o 16. Končím hlasování. 18 pro, 29 proti, zamítnuto. 17 pro, pro proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo stejná většina jako předtím, takže zamítnuto. Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 25 proti, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 1, Andrik je ne pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, to je vyřízené, 26, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, dvě části. První část, eh, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Návrh 33. dvě části. První část do Financial System, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 38 pro, proti, zdrželi se, přijato 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dostáváme se ke 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5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 Ústní pozměňovací návrh 2, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato ústní pozměňovací návrh 3, dvě části. První část, kdo je pro, proti, přijato. A druhá část, pro, proti, budeme muset uh, hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Já všem geschlossen. Končím hlasování. 26 pro, 22 proti. Přijato. 57, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 58 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 59 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 60 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh 4, kde pro? proti, zdrželi se přijato, 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 6 pro, proti. To musíme zkontrolovat elektronicky. Myslím, že je to přijato, ale uvidíme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 27 pro, 21 proti, přijato. 1 pro, proti, zdrželi se, přijato, 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování. Čtyřicet sedm pro, jeden proti, přijato. Snad hlasování na Islandu dopadne stejně dobře. Srdečně gratulujeme zpravodaji. Připomínka mimo mikrofon. Nicméně předseda říká, to nebude zaznamenáno do protokolu. Nyní se dostáváme ke stanovisku Obchod pro změnu obchodní a investiční strategie EU pro Jižní středomoří v návaznosti na jarní revoluce v arabském světě. Spravodajem je Kistol Trovol. Návrh 1, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 eh, ve dvou částech. První část, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A druhá část? Proti? Zdrželi se? Také přijato. Dostáváme se ke kompromisu 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se k návrhu 9. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. Návrh 10 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 14 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 4 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Elektronické hlasování o celém návrhu. Zahajuji hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Čtyřicet pro, dva proti. Přijato. Gratulujeme paní zpravodajce. Nyní se dostáváme ke stanovisku o dopadu převodu pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci z ústředí komise na její delegace pro poskytování pomoci. A kdo tomu rozumí, může hlasovat. Kdo je pro návrh 1? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 3 pro. Proti? Zdrželi se přijato. Zkontrolujeme to? Dobrá, zkontrolujeme trojku.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 Eh, já sám sebe jsem nezapočítal předtím. A není hlas ještě desítka. Kdo je pro desítku? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď eh, hlasovali dva lidi ne. Nicméně nyní nás čeká elektronické hlasování na závěr. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 45 pro, 4 proti. Srdečně gratulujeme zpravodaji. A děkuji. Nyní na chviličku schůzi přerušíme. Hned ale opět začneme, protože nás čeká slyšení eh, s panem Jamesem Moranem, vedoucím delegace. No. já bych měl. merke jetzt